otázku k ústnímu zodpovězení na komisi, respektive dvě ústní otázky. A slovo dávám panu Gallagherovi na pět minut, ale on tu není. Proto dávám slovo panu Kadekovi. Paní předsedkyně, pane komisaři, drazí kolegové, pokud jde o tuto otázku ochranou k evropskému, tak ta je důležitá vzhledem k tomu, eh, že je tu otázka přežití tohoto druhu. Tento eh, druh má velkou ekonomickou hodnotu a to jak ze, str- ze strany tedy pro průmyslové, um, profesionální rybáře, tak i pro rekreační rybolov. Jak víme, rybolov přispívá eh, k místní ekonomice a v podstatě Eh, existují různé eh, způsoby eh, lovu, mm, profesionální, zatímco pokud jde o rekreační rybolov, tak ten probíhá spíše na udici. A v průběhu čtvrtého, pátého života dosahuje 35-40 centimetrů a pak se tyto ryby v podstatě Eh, združují do, do větších hejn, eh, kdy jsou velmi eh, zranitelné v průběhu této, tohoto období, kdy se združují. A nyní ochrana, ochranou jsou pověřeny členské státy, nikoli v Evropská unie. Třeba ve Francii teď probíhají zajímavá opatření ve spolupráci s profesionály, a to ve spolupráci se Mezinárodní komisí je tu snaha omezit tlak na dospělou populaci, kde se eh, stanoví eh, určité eh, limity velikosti ok a také limity odlovu pro jednotlivá plavidla. Tyto, tato opatření jsou lepší než nic, ale nestačí. A proto bylo rozhodnuto také i ze strany těch rekreačních rybářů aby se zvětšila ta eh, váha eh, jedinců, kteří mohou být, eh, mohou být loveni. A každopádně víme, že z roku 12, 2012 již víme, že máme nedostatek údajů. Mělo by dojít ke 20% snížení lovu mořčáka na evropské úrovni. A z roku 2011 opět eh, vysvítá ze zprávy, že máme nedostatek dat, nedostatek údajů. A eh, Evropská komise navrhuje členským eh, státům, aby zlepšili monitorování profesionálního i rekreačního rybolovu, aby bylo dosaženo udržitelného rybolovu. Ale nemělo by to vést k úplnému zákazu lovu, ale spíše k reorganizaci, to znamená určité eh, kroky řízení rybolovu, tak aby bylo to zvládatelné v rámci kvot stanovovaných Evropskou unii. Tyto kvóty budou stanovovány na základě nejlepších vědeckých údajů a víceletého řízení, tak aby existovala i střednědobá a dlouhodobá eh, vize, tak aby bylo možné i nadále uvádět tento druh eh, na trh Členské státy samozřejmě mohou regulovat také rekreační rybolov um, a to i z hlediska tedy vydávaných licencí a uh, každopádně všechny tři instituce by se měly nakonec shodnout a dospět k, ke kvotám, které zajistí udržitelný rybolov. Já chci vyzvat komisi, aby zvýšila eh, výzkum na evropské úrovni, aby do října 2014 jsme měli jasnou zprávu o stavu populací mořčáka. A měli bychom mít eh, také eh, stanovené eh, limity TCA a také 40 cm by měla být minim, minimální velikost pro přípustný lov. Přejeme si tedy konkrétní kroky na ochranu mořčáka a tento druh může každopádně Eh, znamenat i nadále přidanou hodnotu a tak, aby i rekreační eh, eh, rybáři mohli využívat lovu tohoto druhu bez ohrožení jeho existence. Takže v Atlantiku a v kanálu La Manche musíme vypracovat jasné víceleté plány lovu. Děkuji, pane Karek. A nyní dávám slovo panu Gallagherovi. Uh, thank you very much, President. Děkuji. Island a Farské ostrovy um, loví makrely intenzivně v posledních letech. Island jednostranně zvýšil podíl svých úlovků z 1% v roce 2006 na 23% eh, v roce 2013 a to v, době, v místech, kde jsou velice nízké stavy. Vyšel eh, z 4% v roce 2009 na 23,9 v roce 2013. Včera večer v Londýně po mnoha mm, jednáních byla konečně podepsána dohoda mezi Evropskou unii, Norskem a Farijskými ostrovy týkající se podílu úlovku makrel v severovýchodním Atlantiku. Tato eh, pravidla budou platit pět let. Island není stranou této dohody. Vztahli se z těch jednání a vytvořili si vlastní jednostrané kvóty na rok 2014. Eh, celkové přípustné odlovy jsou 1,2 miliony tun, což odráší doporučení ISIS, které má zvýšit celkový přípustný odlov. Já jsem rád, eh, že ta dohoda je dobrá zpráva pro moji zemi. Kvóty na makrely stoupnou z 27 tisíc ton na 105 tisíc ton. Celý, celý sektor má hodnotu 11, 115 milionů euro. Toto je nárůst původní kvóty, která byla zavedena na začátku roku. Dlouhodobě je to znepokojivé. Farijské ostrovy mají eh, podíl 12,6 v důsledku Eh, včerejší dohody, to je neoprávněné a nesmí to vést k dlouhodobým ztrátám pro evropský eh, bolov a moji zemi. Já musím říct, že komisařka Daminaky musí za to být, to být zodpovědná a její řešení celé té situace eh, musím říct, že je zklamáním. To, že tady dnes není, mluví samo za sebe za to, jak eh, se staví k tomuto parlamentu a výboru pro rybolov. Komisařka eh, byla připravena uzavřít dohodu za jakoukoliv cenu a eh, veřejně to prezentovala, aby získala 11,9%. To není dostatečné, když by měly být zavedeny sankce proti těmto zemích pro které hlasovala většina v tomto parlamentu. Ale musíme být vděční Norsku. Je to jenom díky Norsku, že byli pevní a že odmítli tedy zaprodat evropský rybolovný průmysl. Dlouhodobé řešení je žádoucí pro udržitelnost stavu makrel, pro e, ce, celý sektor. Nyní tato úkoly padnou na nového komisaře a doufejme, že nový komisař se bude starat o zájmy evropského e, rybolovu. Farijské ostrovy a Island byly zodpovědné za nadměrný ry, rybolov jiných druhů ryb a to vedlo k kolapsu e, eh, stavu těchto e, tuňáků. Eh, to je příklad toho, co se stane, když nebudou jednat. Eh, a Island opět odmítl spolupracovat a proto se sankce musí vrátit na stůl. Moje zpráva byla schválena velkou většinou před letní pauzou. Komisařka seděla na našem výboru a řekla nám, že přijme nutná opatření a přitom a pak neudělala absolutně nic. Není mm, pro mě překvapením, že e, dělá strategii za zády Norska proti za e, evropským zájmům. Nemám pochybnosti o tom, že kdyby uvalila ty sankce na Island minulý rok, tak bychom dnes nebyli v situaci, v jaké jsme. E, kdy Island zase odmítá spolupracovat s dalšími státy. V květnu 2013 komisařka použila tento nástroj proti Fajským ostrovům eh, eh, proti, eh, v případě nadměrného rybolovu sledů. Proto je nutné, aby komise okamžitě uvalila sankce na Island s okamžitým efektem. Děkuji. Já považuji tedy jako první se vyjádřím k Mořčákovi. Děkuji za tuto otázku na komisi. Diskutujeme s parlamentem o ochraně Mořčáka už od roku 2012. A od té doby došlo ke dvěma věcem. Na jedné straně máme více vědeckých dokladů ohledně populace a udržitelnosti na straně druhé máme také reformu společné rybolovné politiky. Pokud jde o vědecké údaje, tak tam vidíme, že je snížená biomasa. To znamená, skutečně je tu žádost o menší eh, kvóty lovu a eh, komise toto podporuje. Eh, také tu máme regionalizaci členské státy by se měly zhostit své zodpovědnosti a e, mít udržitelnější, vytvořit udržitelnější e, plány pro tuto populaci. Toto je takový e, přístup, dalo by si říct, ze spoda. Já beru na vědomí příspěvky, které tu zazněly, ale logika té reformy byla o regionalizaci. Teď je tedy na čase to zkontrolovat a implementovat. A samozřejmě i vědecké společenství musí vyhodnotit, jestli je to dostatečné nebo ne. Ale toto je ta logika eh, regionalizace této reformy. Pokud jde o celoevropské kvóty, a tady myslím, že eh, se pan Kadek vyjádřil velmi jasně, tak eh, ta možnost použití celkového přípustného odlovu, čili TAC, ta zůstává eh, tedy nadále jednou z možností. Ale jak říkám, zatím směřujeme spíše k té regionalizaci těch zodpovědností, to znamená, aby se využívalo těch regionálních řídicích kapacit. Na jedné straně jsou vědecké údaje, na straně druhé regionalizace, což je určitá logika, celková logika reformy rybolovné politiky, ale já beru na vědomí eh, žádosti pana, žádost pana Kadeka, který žádá o trošku jinou eh, logiku, to znamená celoevropské kvóty, ale teď je to tak, jak to je, většina členských států nepodporuje takovýto eh, celoevropský přístup, celoevropskou kvotu. Teď pokud jde o makrelu, tak spolupracujeme s parlamentem už asi čtyři roky na hledání řešení a máme doklady o tom, že ta populace se eh, pohybuje, přesouvá, musíme vzít v potaz samozřejmě, že to ovlivňuje některé státy. Máme určité jasné doklady, pokud jde o tu, eh, ten, tento druh eh, a včera jsme se dohodli, mezi Evropskou unii v rámci Evropské unie, jak zmínil pan Gallagher, tedy mezi Evropskou unii, Norskem a Farskými ostrovy bez Islandu. To je politování hodné, že pouze dva z našich partnerů se připojili, Island zůstává mimo tuto dohodu. A to po dlouhých jednáních mezi komisí a dalšími zúčastněnými stranami a Samozřejmě, že jsme přitom eh, brali v potaz nejlepší zájem našich eh, rybářů, ale také udržitelnost populací. To je další eh, složka celého problému. Teď máme tu dohodu o sdílení zdrojů na pět let, která dává určitou předvídatelnost, ehm, kontext stability rybolovu makrely v Atlantiku. Pokud jde o mě a kolegyni Damanaky, tak to, ta neúčast Islandu eh, je zklamáním. Hovoří se o sankcích, to je jedna z možností, ale myslím si, že eh, bychom měli se snažit vysílat pozitivní eh, poselství v tom smyslu, že aspoň máme udržitelnost a předvídatelnost se dvěma zeměmi. To nejsou zas tak špatné zprávy, pro rybáře a jejich rodiny ve Španělsku, Portugalsku, Francii, Irsku, Spojeném království a dalších zemích Evropské unie. Iniciativa samozřejmě zůstává v rukou Evropské komise. No a to je v souladu s tím co jsem slyšel od vás, co možná uslyším i od dalších. Jak říkám, s Islandem je to zatím otevřené, ale slyším tady to silné volání po sankcích. Děkuji, pane komisaři. A slovo má pan Mato Adrover. Děkuji, paní předsedající. Toto je společná rozprava a já bych se rád zmínil o otázce, eh, tady se hovořilo o makrelách, ale jde tady také o mořčáka. Bohužel komisařka pro rybolov tady není. Eh, je to jedna z mála příležitostí, kdy jsem jí chtěl pogratulovat za tu eh, dohodu, která byla uzavřena mezi pobřežními státy. Samozřejmě já jsem, já jsem tady měl napsáno, co jsem chtěl říct osobně jí. Ten problém eh, lovu makrel není nový. Eh, existuje už mnoho iniciativ, Evropský parlament eh, tady prokázal svatou trpělivost s komisí. Když jsem původně psal svůj příspěvek, tak mě napadala eh, řada otázek. Eh, za prvé, eh, na konci prvního čtvrtletí neexistovala žádná dohoda ohledně daní. Makrely jsou důležitou rybolovnou rybou, což může vést k problémům. Víme, jaké jsou problémy s jednostrannými akcemi Islandu a Fajerských ostrovů pokud jde o kvóty na makrely. My nemáme zatím dohodu s Norskem, ale e, některé země e, opravdu e, jsou potrestány komisí, když neplní, co mají, zatímco jiné ne. A toto by mělo platit pro všechny stejně. Máme tu eh, navýšení smlouvy ve Španělsku, navýšení kvóty ve Španělsku, ale eh, tím nepokrýváme eh, ilegální rybolov. Ten ne, nespadá pod tu dohodu. S Islandem máme nicméně problémy. Komise musí jednat opravdu tvrdě a nemít slitování s takovými zeměmi musí tvrdě jednat s Islandem. Je tu modrá karta pro vás, pane Mato Adrovere. Jste ochotený přijmout? Pan Rybik. Ano, e, děkuji vám. E, já bych chtěl poděkovat panu Mato Adroverovi, protože samozřejmě rybolov má e, velké, velký význam pro Evropu. Je otázka, jaké má nevýhody tato dohoda pro naše samostatné rybolovy a malé a střední podniky, které ryby zpracovávají. Máte pocit, že ta uzavřená dohoda má výhody i nevýhody? Vidíte tu výhody i nevýhody? Já se domnívám, že to je opravdu e, otázka spíše na komisi, ale podle mého názoru je ta dohoda uspokojivá. Ale e, nevím, jak to vidí země e, jako Španělsko. Tam byly navýšeny kvóty na 40 tisíc tun a myslím si, že rybáři budou muset dospět k nějaké dohodě, ale samozřejmě eh, nemůžeme jít až na úroveň každého jednotlivého rybáře, ale já říkám, ptejte se raději komise. Slovo má paní Radost na dvě minuty. Děkuji. Um, vážení kolegové, často jsou události rychlejší než pořad jednání parlamentu. Já jsem velice ráda, že je dohoda o um, lovu makrel. Především jsem eh, ráda pro rybáře v celé severní Evropě, které tento konflikt zasahoval. I přes veškerou radost však mám několik kritických poznámek. Ehm, válka o makrely byla neřešena řadu let a to je eh, špatné pro všechny. Je to mizerné vysvědčení mezinárodní spolupráce v oblasti rybolobu, když, ústí, když partneři na severu Evropy nejsou schopni spolupracovat. Nikdo z toho nic nezíská. Nejvíce postiženi jsou eh, rybáři, které neří nemohou eh, certifikovat své eh, výlovky a také životní prostředí. Konflikt se rozšířil ještě více. I e, lov, rybáři sledů nemohli nechat certifikovat své úlovky, dokud nebyla dohoda mezi EU a Norskem o e, celkových stavech. Ehm, Rusko bylo schopno uzavřít tuto dohodu pouze po dohodě s Islandem. Vážení kolegové, já o tom já e, nebudu e, posuzovat, kdo hodnotil, e, kdo vyjednával dostatečně tvrdě, kdo měl ustoupit a tak dále, ale potřebujeme naléhavě mezinárodní mechanismy, abychom tyto otázky čistě a spravedlivě a především rychle mohli řešit. Makrela není první a ani poslední ryba, jejíž životní prostředí se mění a e, to vede k problému mezi zemím EU a mm, sousedním zemím. V následném legislativním období musíme zahájit iniciativy, které zlepší mezinárodní řízení rybolovu. Musíme ukazovat větší přítomnost a jednat s poslanci sousedních zemí i Norska a Islandu. Totež platí také pro sousedy na jihu Eh, poslanci reprezentují lid a lidé se nepřejí války, ale rozumnou politiku. Děkuji. Paní Bilbao Barandika, jedna minuta. Děkuji. Já bych chtěla pogratulovat komisařce. Myslím, že bychom měli vzhledem k té dohodě ale potřebujeme větší transparentnost a jaksi vědeckou e, přísnost pro jednání s Islandem. Nemůžeme e, umožnit Islandu, aby jednostranně zvyšoval své kvóty. Od roku 2006 2023 e, zvýšil své přípustné odlovy 23krát. My musíme aby, abychom, aby byli ziskoví, tak i další strany potřebují nárůst. Takže se ptám komise, co s Islandem? Budou sankce připravovány nebo ne? Španělská vláda? Um, bude účastnit systému kvot. Máme navíc ehm, tisíc tun. Děkuji. Děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení kolegové, vážený pane komisaři. Eh, klimatické změny eh, jsou reálné a ta makrelová válka je prvním příkladem konfliktu, jakých bude v budoucnu přibývat, protože dochází k zvýšení hladin moři, a stěhování rostlinných i zvířecích druhů a jejich vymírání. Takže lidstvo stojí před velkou výzvou a musí e, projevit solidaritu a najít správné mechanismy, aby pomohli těm, kdo jsou postižení a rozdělili zdroje, které máme. E, máme tu tedy několik e, nevyřešených konfliktů způsobených tím, že makrely se přesunuli na sever, což zatím není příliš dobré. Nicméně Mezinárodní rada pro mořský výzkum v roce 2013 konstatovala, že u už eh, nelze eh, vlivem špatných dat hodnotit stav populace. Eh, pouze dvě flotily ohlásily množství výmětů a Mezinárodní rada pro námořní výzkum nyní nedisponuje spolehlivými daty, což vede k čím dál vyšší chybovosti u hodnocení. A ICES také nepo, nepokla, nepodává zprávu o tom, jaká je úmrtnost u rybolovu, což je podle jejich principů. E, Evropská unie by měla najít spravedlivý způsob, jak se dohodnout s Islandem a Fajerskými ostrovy, ale e, zároveň musí přijít odpovědnost e, za za toho nejdůležitějšího aktéra tohoto konfliktu, což je samotná makrela, která na tom byla v 70. letech hodně špatně a může na tom být špatně znovu. Musí být eh, jasné, eh, že eh, ICES nemá spolehlivé údaje pro úmrtnost ryb a je odpovědnost nás všech a samozřejmě ty, kteří, ty flotily, které nepodávají správné informace o množství výmětu a odlovu, by eh, neměly eh, být eh, potrestány. Takový, podle principu žádná data, žádný úlovek. Děkuji a nyní slovo pan Stevenson na jednu minutu. Děkuji. Paní předsedkyně, myslím, že je trochu neférové tady útočit na komisařku Damanaky za to, že tu není. Ona řekla konferenc, na konferenci předsedů, že musí být v Soluni na mezinárodní eh, konferenci pro kapacitu a konference předsedů. Tu bychom měli eh, napadat, protože oni mohli mít trošku, být trošku flexibilnější ohledně timingu této eh, diskuze, to znamená načasovat ji na den, kdyby tady byla paní komisařka. My jsme nyní dosáhli průlomové dohody, já souhlasím, že 12,6 eh, eh, maximálního připustného úlovku a 15,6 eh, pro Island a Rusko v, v naději, že se připojí později, že to je příliš velkoryse, protože v podstatě eh, slyšíme, že došlo k navýšení biomasy, dramatickému navýšení. Máme 1,2 milionu tun ehm, TAC, což je dvakrát více, než to bylo před čtyřmi lety. To možná není udržitelné a pak eh, bychom mohli samozřejmě trpět. Takže mezidobí je to dobrá zpráva a myslím, že všem můžu pogratulovat. Děkuji, pan Ferreira. Děkuji, eh, paní předsedkyně pane komisaři. Slyšeli jsme o, o aspektech životního prostředí, e, klimatu. To všechno ovlivňuje distribuci e, tohoto druhu. Takže ta, ten podíl ta, těch kvot by měl skutečně odrážet tu relativní frekvenci e, výskytu tohoto druhu když eh, to platí zvláště, když jednáme s dalšími státy, včetně tedy interně států Evropské unie a třetích států. Eh, rybolovné oblasti severovýchodního Atlantiku, tam je důležité podělit se o ty kvóty mezi členskými státy na základě jasných prokazatelných empirických údajů. V Portugalsku Eh, máme například vysokou populaci eh, sardele, ta se zvýšila v poslední době, to je specifický údaj, který eh, se musí promítnout do reality. Takže kvóty by to měly odrážet, ale mělo by se to upravit velmi rychle, poté co obdržíme nové vědecké údaje musíme sledovat eh, tyto populace, tedy tam, kde eh, jsou v dostatečné množství. Jedině tak budeme mít externí objektivní posudek toho, co se děje a budeme schopni eh, ty naše populace správně zvládat. Pan Kun, dvě minuty. Pane předsedo, žený pane komisaři, když se podíváme zpátky na rok 2009, tak víme, že Island tehdy stál před státním bankrotem a prosili o pomoc Evropskou unii a chtěli se stát členem Evropské unie. My jsme ale definovali jasné podmínky, které eh, se týkaly také těch zvláštních práv, které si Island sám přiznal. Eh, to byly eh, ochranné zóny pro rybov. Podobně Oni porušili v roce 2010 všechny smlouvy, chytili 130 eh, tisíc tun makrel a tím je ohrozili. Eh, to, že nejsou těch jednání, jasně ukazuje, že jdou se separatistickou cestou a my musíme tvrdě proti tomu postupovat, tak aby naši rybáři neměli větší, ne, ještě větší nevýhody. Uh, že teď, teď je dohoda s Norskem, s Fajskými ostrovy, to je pozitivní, i když samozřejmě se musíme podívat na ty kvóty, na celkovské přípustné odlovy a Le to má dopady samozřejmě také na relativní stabilitu. Je důležité, abychom měli dohodu s Norskem, aby Norsko samozřejmě mělo jasno v tom, jaké mají kvóty, jaké jsou stavy makrel a pak v Balském moři, kde máme polečné oblasti Katagat a podobně. Eh, když nyní Norové souhlasili, tak je možná eh, cesta, jak eh, certifikovat sledě podle CMS. To je základní předpoklad pro to, aby se ty ryby daly dobře prodávat, aby i u nás v Mecklenburgsku Mořanech eh, mě báří lepší budoucnost. A tady já chci říci, že ten výsledek, který jste dosáhli, je také pozitivní. Děkuji. Slovo má pan Sanchez Presedo na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. 2014 možná eh, bude rok, kdy eh, dovršíme tu válku, ne polemiku, ale válku o makreli nejen v vně Evropské unie, ale i interně mezi členskými eh, státy. Eh, rybáři často demonstrují proti těm španělským kvótám a my se potřebujeme zbavit té nestability a nejistoty eh, pobřežních států. Potřebujeme férové a vyvážené řešení pro každý členský stát a e, správnou e, distribuci toho e, stavu ryb, které, které jsou nejčastější a také ty, které jsou nejméně časté. A v každé populaci, když máte 90% úlovek toho, co tam je, tak to potom není správné zase vůči Islandu. Takže potřebujeme pravidla udržitelnosti, který, která by byla únosná i pro Island a Fajerské ostrovy. A doufám, že při londýnských vyjednáváních otevřeme dveře tomu, aby abychom eh, byli k Islandu tvrdí, abychom zavázali správný vztah, eh, podobně jako s Norskem, eh, které navýšilo populaci, navýšilo kvóty o 70% ve svých vodách. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout dvojstranné dohody mezi námi a Norskem, která by dále zvýšila stavy. A pokud jde o mořčáka, tak my eh, bereme na vědomí, že jeho populace eh, se zvýšila. Karina, jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, a blahopřeji. K včerejší dohodě je eh, to dobré, samozřejmě je to krok správným, správným směrem, ale vzhledem k tomu, že Island není součástí dohody, tak jsme problém nevyřešili společná rybolovná politika není otázka udržitelnosti, ale peněz. Všichni vědí, že tedy populace makrel se posunula. A, takže Island a Ferské ostrovy chytají více. Ale to ukazuje nejenom eh, určitou eh, nestřídmost, nenasytnost, ale prosím, nepřistupujme k sankcím, protože ten problém neřeší. Potřebujeme dohodu. Pan Van Listeroy. Eh, Děkuji, já jsem spokojen s tou dohodou, která byla nyní uzavřena protože pro e, rybáře i pro populace ryb to e, znamená e, dobrou budoucnost. Ta dohoda zejména s Norskem znamená, že dosáhneme stability a že budeme moci plánovat do budoucna. Takže můj příspěvek se dnes týká mořčáka. Ta otázka, která tu byla vznesena, ukazuje, že tady musíme zvolit jiný přístup. Když komise komisař říká, že máme e, regionální přístupy, tak e, ta pravda je taková, e, že ten problém se neřeší. Nedostatečný výzkum, nedostatek dlouhodobých plánů a populace se dostává do velice nešťastného stavu. A ta otázka měla za cíl něco změnit a e, uvést to do souladu s dalšími e, dlouhodobými plány e, pro populace ryb. Takže tady musíme zvolit jiný přístup. A pokud jde o otázku, kterou položil pan Kadek dnes ráno, tak ten také řekl, že pokud nebudeme mít dostatek spolehlivých dat na evropské úrovni, Eh, tak, eh, což má pan Kanek, prav, pan Kanek pravdu, eh, tak ta dohoda, které bylo dosaženo, potřebuje dostatečné technické, administrativní a finanční zázemí k výzkumu a k provádění inspekcí protože subsidiarita je důležitá, to já vím, ale podívejte se, jaké to má výsledky. Mohli byste prosím předat zprávu eh, komisařce eh, pro eh, rybolov a říci, že pokud jde o makrely, tak jsou to dobré zprávy, ale pokud jde o mořčáka, tak velmi špatné zprávy. Opravdu komise musí přijmout za toto odpovědnost. Prosím, paní Tomas. Oui, madame la présidente, merci, chers collègues. Ano, děkuji, děkuji, drazí kolegové. Tohle je historický krok, pokud jde o nakládání s mořskými zdroji. A tento cíl musí být nyní doprovozen dalšími kroky, dalšími nároky na naše partnery. Tím se taky nabízí otázka rekreačního rybol, rybolovu, eh, na, u nás eh, například to bylo asi pět tisíc ehm, mil mořčáka eh, a z toho 2000 rekreačním rybolovem. Takže eh, já si myslím, že komise by to měla vzít v potaz a měla by v legislativním návrhu zahrnout i rekreační rybolov. Protože tento objem by měl být zařazen do celkového počtu a nemělo by to být vycházet pouze z profesionálního rybolovu. Jinak bychom měli mít eh, nároky také na naše partnery. Pokud je třeba o, o makrelu, když se podíváme na ten skutečný eh, eh, závod, v, v, tu rychlost, kterou loví Fajerské ostrovy a Island, tak to není přípustné. A pokud jde o druhy, které nejsou podrobeny kvotám, tak tam poslední čísla, pokud jde o středomorské populace, ukazují, že je tady nesoulad eh, mezi vzácností zdrojů a intenzitou rybolovu. Mělo by to platit pro všechny druhy. Děkuji, paní Toma. A nyní přicházíme ke Catch the Eye. A slovo dostává paní Fragra Esteves. Děkuji. Já se domnívám, že je dobré, že máme tu dohodu z Londýna, včerejší. Je to dobré pro evropské rybáře a není to dobré pro nelegální eh, rybáře, jako jsou Islandiané. A existují právní nástroje, které v současnosti v Evropské unii platí a které je možné použít pro na obchod s těmito zeměmi a my jsme to již několikrát požadovali. Dobře, to je dobré. Rybáři jsou skutečně na hraně, když loví makrely a tyto kvóty jim dají určitý prostor. Ve Španělsku je to nárůst o 146 v minulým kvótám jinak by to bylo pouhých 73% a my musíme zajistit, aby to bylo spravedlivě rozděleno na severovýchodě a v Kantabrii. Děkuji, doufám, že s tím nebudou již další problémy. Děkuji, McGuinness. Děkuji, předsedkyně, komisaři. My jsme přivítali včerejší dohodu z Londýna mezi Evropskou unii, Norskem a Farijskými ostrovy, protože chceme kon, končit to nezodpovědné rybaření, které probíhalo. Tedy dohodu vítáme, ale má to problémy. Na druhou stranu Island nemá eh, vyšší přístup do evropských vod, což je důležité pro ochranu irských rybářů. Mm, co se týče kvót pro jirské rybáře, tak to je nárůst o 60 z 65 na 105 tisíc, protože um, Mm, stejně jako ostatní bychom eh, jsme znepokojeni navýšením podílu Fajerským ostrovům, eh, tím, co je vyhraženo pro Grónsko, Rusko a Island. To jsou tedy, eh, to vyvolává znepokojení. A skutečně je dobré, aby Evropská unie zvažovala sankce proti nezodpovědným zemím. Slovo má opět pan komisař. Děkuji, děkuji ještě jednou. Děkuji za vaše příspěvky. Já budu hájit tuto dohodu ze včerejška. Je to dohoda vyvážené, myslím, vyvážená, myslím, že vytváří stabilní rámec pro rybolov. A Island, ano, to je, jak říkám, zklamání, to škoda. Ale bude ještě další příležitost eh, předtím, než vstoupí do hry sankce. Samozřejmě, že jednostranné kroky jsou, jsou opravdu nešťastné. Omlouvám se, za, omlouvám paní Damanaki, která je opravdu na důležitém zasedání, ale zítra, včera přislíbila, že opravdu u příští příležitosti podrobně věc vysvětlí. Pokud jde o Mořčáka, ano, tady jsou určité věci, které nejsou tady přijímány Eh, to znamená regionalizace, se netěší takovému přijetí ze strany eh, této, této sněmovny. Já to, já to slyším, já opravdu ehm, to beru na vědomí. Tento silný hlas eh, hovořící tedy o jak sankcích u makrely, tak i celoevropské kvótě, jakožto určité variantě, pokud jde o mořčáka. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, a tím uzavíráme tuto debatu, ale máme, mám tu několik eh, oznámení. Takže eh, Německé orgány nám oznámily jmenování nebo zvolbu Anet Koivus, která má eh, nahradit pana Klausa Heinera Léneho. Je to podle odstavce 7.1 týkající se